andiamo. Good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážené kolegyně. Kolegové, prosím, posaďte se. Začneme. Děkuji. Um, Dovolte, abych vás všechny přivítal na společné zasedání výboru Jury, výboru AFKO a výboru LIBE. V podstatě to je vůbec poprvé, kdy podle článku 51 jednacího řádu se můžeme společně zabývat eh, otázkami vysokého významu, což je dnes právě, protože budeme diskutovat o návrhu usnesení Evropského parlamentu o eh, budoucím několika letem Stockholmském programu, což je program o svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti. A všechno vlastně začalo sdělením Evropské komise 10.12. Evropská rada přijala guidelines, doporučení pro eh, rozvoj eh, tohoto prostoru eh, na příštích pět let v podstatě eh, vyšla z programu Stampere z roku 99 a z programu z roku 2004, tedy i z Hákského programu, navázala tedy na tyto programy z roku 99-2004, které vypršely. A tento Stockholmský program eh, se dotýká tří výborů Evropského parlamentu a poněvadž je více než prav, kdy pravděpodobné teď, že i vstoupí v účinnost Lisabonská smlouva, tak i právě proto my jsme byli pověřeni, abychom vypracovali společné usnesení, společný návrh a jak všichni víte, i vlastně jsme se obrátili eh, na národní parlamenty, aby spolupracovali s Evropským parlamentem ve smyslu Lisabonské smlouvy. A toho jsme právě využili při této příležitosti, kdy předkládáme návrh usnesení jménem všech tří dotčených výborů. Pan Kazíny je zpravodajem za výbor AFKO, pan Berlinguer, spoluspravodaj za výbor Jury a já jsem spoluspravodaj za výbor Libe. Za prvé bychom měli přijmout program, což znamená za prvé eh, termín pro pozměňovací návrhy, což je 22. 10. a také bychom měli i odsouhlasit eh, dvě interpelace na komisi a na radu, protože potřebujeme určité vyjasnění k konkrétním bodům pro přechodné období, tedy přechodné období mezi eh, mezi eh, ukončením účinnosti small business a nabitím účinnosti Lisabonské smlouvy, to znamená přechod, eh, přechody mezi třetím a mm, prvním pilířem právě v této oblasti justice vnitra, tedy prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A takže eh, po tomto sdělení eh, dovolte, abych přešel ke společné zprávě jak víte, Lisabonská smlouva, která by měla nabít účinnosti, jak většina z nás již dlouho očekává, tak ta um, e, stanoví základy a metody práce právě v této oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Po irském referendum, referendu tak tato perspektiva účinnosti Lisabonské smlouvy již je reálnější než kdy jindy, což znamená za prvé, že dojde k posílení šengenské spolupráce, tak jak to je vlastně již i potvrzeno, protože to je základ pro prostor svobody, bezpečnosti a práva. Schengen znamená tuto svobodu, bezpečnost a právo eh, v rámci interních hranic Evropské unie a znamená to i volný pohyb osob. Ale také to znamená azyl, ochrana uprchlíků, migrační politiky. A také to i znamená způsob, jak se budeme vypořádávat s migrací a jak budeme chránit vnější hranice Evropské unie. Za druhé, to také vyplývá ze zprávy, kterou předkládáme dnes odpoledne. Druhý bod se týká základních práv. Je další důležitý pilíř Evropské unie a celého evropského projektu. Takže ve zprávě proto eh, hovoříme o základních právech a svobodách, včetně ochrany práva na důstojnost, soukromí, tedy včetně ochrany osobních údajů i při naší snaze bojovat proti organizovanému zločinu, terorismu. A třetí bod je otázka toho, že je třeba eh, více propojit Evropský parlament s ostatními evropskými institucemi právě pro účely skutečného rozvoje prostoru svobody, bezpečnosti a práva v příštích letech. Což znamená, a dovolte, abych tento bod zdůraznil, že my, členové Evropského parlamentu, jsme povinni více než kdy jindy jednat Eh, musíme tedy mít důvěru v, eh, v kapacity Evropského parlamentu, který eh, je spoluzákonodárným orgánem v Evropské unii v této oblasti našeho konání. To znamená, že i musíme my být úctyhodnou institucí a musíme proto věrohodně vystupovat přes, před evropskými občany. A proto i musíme eh, lépe spolupracovat s národními parlamenty, což je eh, jeden, jeden z největších výdobytků Lisabonské smlouvy, tedy ta posílená spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, to znamená vlastně posílit eh, ty vrstvy, mm, úrovně demokracie právě, které využijeme při implementaci a, při přijímání a při implementaci nové legislativy, která se týká základních práv, eh, boje s trestnou činností a která se i týká šengenského prostoru jakožto prostoru pro volný pohyb občanů. A poslední věc, ta se týká toho, že musíme být efektivnější. To znamená, musíme více zapojovat občanskou společnost, Eh, právníky z terénu, musíme posilovat eh, právní povědomí, vzdělávání právníků všech disciplín, ať jsou to státní zástupci, soudci, advokáti, komerční právníci, tedy právníci z praxe. Protože tato více rozvinutá oblast, tento více rozvinutý prostor svobody, bezpečnosti a práva, bude také i klást větší nároky právě na tyto právní profese v Evropské unii. Také bych chtěl zdůraznit to, jak je důležité lépe vyhodnocovat aplikace evropských politik což znamená, že my musíme mít takový systém vyhodnocování podle toho měřítka, jak plníme cíle. A podle toho musíme poměřovat eh, naše politiky v oblasti prostoru, svobody, bezpečnosti a práva. Musíme umět posuzovat eh, efektivitu, spravedlnost, spravedlivost, férovost těchto pravidel. Proto musíme do toho všeho zavést novou dynamiku, což znamená, že zde v Evropském parlamentu musíme vést debaty na téma aplikace, praktické aplikace těchto politik, včetně této oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva s tím, že především se budeme zaměřovat na ochranu základních práv v EU. asi, jak i uvidíte v návrhu usnesení, který byl rozdán, tak uvidíte, že toto je hlavní eh, červená linie příspěvku výboru LIBE do tohoto návrhu. Máme i před sebou harmonogram, časový plán, včetně termínu eh, pro pozměňovací návrhy, tedy 22. října budeme hlasovat o tomto 12. listopadu na našem druhém společném zasedání a oficiálně tam i přizveme zástupce národních parlamentů, kteří přijedou sem 16. listopadu a 17. listopadu do Evropského parlamentu a nakonec bychom měli hlasovat na plénu 23. listopadu ve Štrasburku. To je náš časový plán. A nyní dám slovo panu Kazínimu, který nám vysvětlí, jak on přispěl, a potom pan Berlinguer, a potom si vyslechneme komisi a radu a poté zahájíme rozpravu, která by neměla být delší než ty dvě hodiny, které máme ještě před sebou. Děkuji. Ano, takže tato, tento postup je eh, výjimečný, eh, protože i výjimečná je důležitost stokholmského programu, eh, kterým by se měla rada zabývat 10.12. a to je i důvod, jak před chvíli řekl předseda Algilar, takže proto vyvíjíme takovéto úsilí plnit termíny. Výbor pro ústavní záležitosti právní záležitosti se e, zabýval především institucionálními aspekty e, stokholmského programu. My jsme se dostali do fáze, kdy každý výbor připravil e, svůj návrh určité části, tedy výbor LIBE, výbor právní a ústavní výbor. A e, my e, jsme jako spoluspravodajové diskutovali potom mezi sebou o těchto návrzích a z toho vzešel jeden návrh, který měl původně 100 e, bodů, byl příliš dlouhý a asi 20 stran, takže my jsme dospěli k závěru, že to je příliš možná dlouhé a komplikované a asi by to bylo těžko čitelné pro radu, proto jsme přešli ke stávajícímu znění, kde uvidíte sami, že i když to není úplně stručné, ale já myslím, že dostatečně ano, že to je dostatečně krátké. A co se týče té části dokumentu, eh, eh, té části, kterou se zabýval náš výbor, tak zde zdůrazním toto. Za prvé, samozřejmě, jsme eh, spokojeni, že zákonodárné pravomoci parlamentu se rozšiřují eh, s zvláštním požadavkem na radu a to, aby pro mm, tyto procedury, postupy, eh, které již tedy probíhají, zatím je to ale konzultace, takže mm, zatím, ale mm, po účinnosti Lisabonské smlouvy to již nebude pouhá konzultace parlamentu, ale přejde to do normálního zákonodárného procesu spolurozhodovací techniky. A další institucionální aspekt, který je důležitý, a o kterém již hovořil i kolega Algilar, je e, účast a role národních parlamentů na činnosti Evropského parlamentu. Samozřejmě to neznamená, že by nahrazoval činnost parlamentu, ale je to takový nástroj toho, jak lépe eh, prodiskutovat problémy a jak přímo nebo lépe zapojit eh, občany přes národní parlamenty. A tak eh, vlastně tyto národní parlamenty se více zapojí do spolurozhodovací procedury. To je významný bod. A především je to důležité, pokud jde o aplikaci principu subsidiarity. Subsidiarita, tento princip, ten je společný jak Evropské unii, tak národním státům. A to je důležité, právě ta kontrola nebo prověřování účasti národních států. A to je třeba nahlížet pozitivně teď, protože eh, pro nás Eh, eh, pro všechny eh, to bude lepší spolupráce v legislativním procesu. Další důležitý aspekt je integrace Lisabonské, pardon, je to integrace nebo zakomponování listiny základních práv do Lisabonské smlouvy. A já si pamatuji, v roce 2007, již 13.12. se o tom hovořilo, a dnes tato listina základních práv je nedílnou součástí Lisabonské smlouvy, tedy závazná pro všechny členské státy. A i v Lisabonské smlouvě, kromě toho, že zde se umožňuje přistoupení, i eh, že se zde umožňuje přistoupení Evropské unie k úmluvě Eh, eh, lidských práv, což znamená, že eh, vlastně tím se to všechno zkompletuje, protože všechny členské státy Evropské unie jsou signatáři umluvy základních práv a to znamená, že základní práva dostanou větší váhu zde, protože i to znamená propojení Štrasburského soudu s Lucemburským soudem ve věcech základních práv, i když zde asi budou určité problémy přesného rozdělení kompetencí mezi těmito instancemi, a zde právě i náš dokument se snaží tímto zabývat, aby eh, se věc vyjasnila. A dále ještě, pokud jde o náš výbor, možná ještě dvě, tři věci, které bych zdůraznil, a to je posílení účasti Evropského parlamentu a i národních parlamentů na činnosti Eurojustu a Europolu, tak aby zde existovala skutečná demokratická kontrola nad těmito dvěmi strukturami a také i zde vyzýváme k tomu, abychom přijali jednotné volební zákony nebo jednotný volební zákon. To je další náš apel. A, a ještě další důležitá věc. A já doufám, že asi i zde to by mohlo být zajímavé pro můj výbor. To je otázka přistěhovalectví, imigrace. E, jak víme, podle nás toto téma si vyžaduje Eh, přístup založený na intenzivní spolupráci mezi členskými státy, včetně na jejich solidaritě to stojí. Já vím, jako Ital to vím velice dobře. To si vyžaduje skutečně nový přístup všech institucí. Hranice jednotlivých států jsou zároveň evropskými hranicemi, ať je to Sicílie, Řecko, Španělsko, tak eh, eh, víme, jaký to má konkrétní dopad volný pohyb osob a tudíž je třeba to všechno považovat za evropský problém a proto je třeba změnit způsob myšlení a poté skutečně přijmout jasné principy nebo definice toho, co je legální migrace, ilegální migrace, jasné principy boje proti nelegální e, imigraci a je třeba mít tedy i přiměřený přístup k osobám, Eh, které skutečně se kvalifikují na uprchlíky a kterým hrozí například smrt či ohrožení života. Takže to jsou základní prvky naší části. Děkuji, pan předseda Berlinguer. Ringrazio prezidente. presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zúraznit, že je skutečně velice důležité, že poprvé jsme se takto sešli zde vlastně slavnostně, abychom tímto oslavili tuto iniciativu, protože já si myslím, že stokholmský program představuje významný aspekt při budování nové Evropy. Já bych chtěl poděkovat sekretariátům všech třech výborů, které v těchto hodinách Eh, nebo eh, udělali vynikající práci, a to velice v krátké době, nemluvím ve dnech, ale v hodinách, kdy byli schopni vyprodukovat dokument, který budete vy posuzovat. Cíl, který jsme si stanovili, bylo nalézt rovnováhu právě v tomto usnesení parlamentu, tedy rovnováhu mezi eh, tou potřebou hovořit s občany, nebo ho, hovořit k občanům, a to nejenom takovým tím zkostnatělým právním jazykem, ale také i tam eh, říct, jaký je náš ideál. A to je vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva v Evropě. Eh, v jehož centru, jehož úhelným kamenem bude občan. Jde o to také nalézt i rovnováhu mezi tímto ideálem a existencí celé řady konkrétních návrhů či opatření, které e, musí uspokojovat potřeby každodenního života občanů a to velice konkrétně v reálném životě, protože i ideály musí z něčeho žít, z konkrétních věcí. Další rovnováha, o kterou jsme se snažili, to je rovnováha mezi e, tou přirozenou legitimní potřebou bezpečnosti. A to je potřeba, kterou mají občané a očekávají, že my e, e, budeme toto garantovat. A protože na druhé straně ale je zde to riziko, že právě ta potřeba bezpečnosti by mohla ohrozit práva občanů, a to především právo na svobodu. Jejich základní svobody nemohou být tímto ohroženy. Mimo jiné, mezi tato práva je třeba především zde dát a vyzdvihnout právo na pohyb, na mobilitu. To říkáme v bodě A. Schengen Cooperation, eh, Schengenská spolupráce, to je Eh, základním kamenem celého prostoru. A takže anglicky se to řekne velice suše. A znamená to vlastně, jaký je základ mobility. A také se tam ale říká, že je třeba vytvořit veškeré ostatní předpoklady tak, aby konkrétně tato mobilita se mohla realizovat. A velice stručně tedy ještě k dalšímu bodu, který vyplývá jasně z návrhu usnesení. A to je, že stokholmský program není pouhým na, pouhou návazností hákského programu. A v Hákském programu, ale samozřejmě tam do, eh, eh, se hodně posílila ta společná část trestní politiky, to znamená trestně právní opatření a posílily se i ty možnosti vyšetřování a trestního stíhání. Ale hm, dnes hm, vlastně my se snažíme tedy v tomto prostoru svobody, bezpečnosti a práva i dát ty další aspekty, které byly i v Tampere, to znamená ty civilní aspekty, občanskoprávní aspekty, tedy eh, zde se zaměřit i na vztahy mezi občany a ne pouze na vztah mezi občanem a státem. A další eh, obecná otázka je, že hákský program eh, obsahoval celou řadu eh, důležitých věcí, které ale se nezhmotnily v praxi. A často tedy my v Evropě i v členských státech eh, zažíváme situaci, že po slovech nenásledují činy a to nahlodává důvěryhodnost institucí v očích občanů. A abychom právě Eh, toto změnili, tak nestačí pouze přijímat eh, normy a předpisy eh, jenom na papíře, ale musíme je reálně aplikovat. A také je třeba potom je vyhodnocovat, provádět monitoring. To je to, po čem my voláme. Je třeba vytvořit rámec pro vyhodnocování politik, je třeba hm, pravidelně, průběžně vyhodnocovat výsledky to znamená, aby to, co bylo slíbeno, to, co bylo vyřčeno, napsáno, tak, aby bylo e, zrealizováno. A to je důležitá, důležité. A velice rychle ještě další velice relevantní e, body, které se týkají občanského práva. První bod je e, to, co existuje v úmluvě základních práv, tedy ze Štrasburku, kde se hovoří o nutnosti lepšího přístupu k soudnictví, ke spravedlnosti, včetně občanských soudů, což znamená z tohoto pohledu zjednodušení přístupu. Protože občan je ztracen v těch všech spletitých cestách procesních předpisů. Musí to být tedy jasnější procesní předpisy, lepší přístup a e, potom je třeba e, lépe řešit e, ty různé problémy každodenního života, ať jsou to spory tedy obchodního práva, rodinného práva, dědictví, rozvody, vypořádání majetku ať jsou to vůbec otázky rodinného práva nebo mm, péče o děti. A protože to všechno to je i dnes základ mm, sjednocené Evropy, protože eh, to, protože dnes nelze eh, eh, již žít v situaci, kdy hranice mezi státy brání mobilitě občanů a i to znamená eh, ochrana spotřebitelů. To také znamená vybudovat novou Evropu, chránit jejich práva. A potom ještě tedy tyto otázky hospodářsko-obchodní, které je třeba zde řešit, nebo eh, i tedy ty eh, vztahy, tedy, které vyplývají ze spotřebitelských úvěrů, bankovních úvěrů, nebo problém tedy podnikového práva, tedy obchodního práva. A protože zde existuje velké vákuum a na to i poukazuje hodně soudní dvůr a je třeba to napravit. Eh, nebo tedy všechny ty aspekty, které se týkají občanského práva, kde existují obrovské nedostatky a e, to je i v nařízení Řím 2. Takže je třeba to všechno teď skonkretizovat, protože e, ta oblast práva znamená, nebo prostor práva znamená, že právo bude fungovat v těchto aspektech. Třeba evropský civilní proces, což znamená co? Zharmonizovat nebo spíš zavést aspoň slučitelnost mezi e, procesními občanskoprávními předpisy. A k tomu tedy přijmout nezbytné nástroje, nebo tedy smluvní právo. E, zde je taková myšlenka vytvořit společný referenční rámec smluvního práva. E, obchodní společnosti, podniky nemohou již tedy e, narážet na ten problém, že existují různé právní úpravy. To jsou neustále skoky, které musí podnikat, když chtějí obchodovat přes hranice. A potom evropské smluvní právo, European Contract Law. Zde nejde pouze o eh, kodifikaci, ale jde třeba o tu možnost vybrat si jurisdikci, vybrat si rozhodné právo. Eh, a to všechno samozřejmě ale musí být postupné. Potom je zde další otázka, kterou jsme chtěli zúraznit. Není možné, aby Eh, eh, a není, eh, není je, je třeba proto, abychom měli evropskou justici, tak mít evropské právní povědomí stejné. To znamená povědomí, které musí být stejné, nebo stejný způsob myšlení u právníků, ať jsou to státní zástupci, soudci, advokáti, protože Eh, často nemají povědomí o těch evropských záležitostech. Nebo máme advokáty nebo soudce, kteří znají eh, pouze situaci ve vlastní zemi a vůbec nemají potuchy o tom, jak to vypadá jinde. Takže nedostatek znalostí, které se týkají eh, té, toho právního povědomí, eh, protože na v, v, v právnických fakultách sice se studuje evropské eh, právo, ale nevyučuje se tam, jaká tam je interference, respektive interakce mezi evropským právem a národním právem. Je třeba tedy změnit způsob myšlení, tak abychom měli skutečné eh, evropské právníky, i když to budou právníci, kteří operují pouze v rámci svého státu. A proto je třeba aktivně se snažit působit na toto právní povědomí. To již sice začalo, ale jde to příliš pomalo. Pomalu komise a rada podle nás musí přijmout konkrétní opatření pro lepší vzájemné vzdělávání, jak to chtěl i Erasmus, který měl svoji představu Evropu, kde všichni jak si budou mobilní, kdy budou měnit tedy eh, nejenom země, ale i různé disciplíny. Takže je třeba vzájemně znát různé systémy, právní systémy, právní řády na základě důvěry, která musí panovat mezi členskými státy. Pokud tady bude důvěra, tak i eh, bude snaží uznávat eh, soudní rozhodnutí a jiné tedy akty právní povahy. Proto musíme podporovat tuto důvěru i prostřednictvím takovýchto opatření. A proto si myslím, Program. že eh, teď tento stokholmský program o prostoru svobody, bezpečnosti a práva určitě bude sám o sobě velký cíl pro Evropu ale je třeba, aby to tak i vnímali osoby, konkrétní občané, aby viděli, že to má pro ně výhody, že tento společný prostor bude pro ně přínosem. Děkuji. Děkuji, pane Berlinguer. A nyní si vyslechneme krátké reakce rady a komise a potom zahájíme rozpravu. Mám zde už seznam 15 kolegů, kteří si požádali o slovo. Takže připomínám, budeme muset dodržovat časové limity. Tento časový limit jsou tři minuty na osobu. Takže nejprve záradu pan Nielsen. Thank you very much. Eh. Děkuji, pane předsedo. Za tři minuty toho moc nestihnu, takže nejprve bych rád vzdal hold všem třem výborům, které jsou zde přítomny. Je pro mě velkou ctí, že jsem zde mezi vámi na konci velmi dlouhého procesu, který doufám nyní zakončíme. Zejména tedy díky zintenzivnění kontaktů, které máme s Evropským parlamentem jako celkem. Oba mý ministři byli na zasedání Kosaku ve Stockholmu před pár dny, kterého jste se zřejmě také hodně z vás účastnili. Na našem společném zasedání, které budeme mít zase v listopadu, přijde i můj ministr. Proces, který máme za sebou, je poměrně dlouhý a v Vždy nám šlo o to, aby stokholmský program byl ambiciozní, hleděl do budoucna a byl vyvážený. Já věřím, že pan Berlingwell velmi dobře vyjádřil, co rozumíme pod touto rovnováhou. Já si myslím, že trošku musíme vyvážit tu bezpečnostní debatu a podívat se také intenzivněji na otázky svobody a spravedlnosti, tím, že nesmíme zapomínat, že existují reálné bezpečnostní hrozby v Evropě. Uvidíme, jak dopadne Lisabonská smlouva. Už jsem na výboru Libe nedávno říkal, že zatím eh, ten ratifikační proces plně neskončil, ale pokud eh, se to tedy podaří do konce roku, budeme mít jistotu ohledně tohoto tématu. Nemohu teď zabíhat do konkrétních detailů, protože ten program jsme ještě plně nesepsali. V podstatě jsme teprve skončili s konzultacemi, i když je pravda, že chceme ještě pokročovat v určitých konzultacích, zejména tedy s Evropským parlamentem, proto jsem ostatně zde. A na základě svého vlastního přesvědčení určitě dáme důraz na základní práva na práva jednotlivce, na vyhodnocování. Nám se tolik neslíbí slovo, nelíbí slovo monitorování. Myslíme si, že vyhodnocování je slovem lepší. Tady v podstatě jde opravdu o to, že se vyměňují osvědčené postupy, lidé se od sebe navzájem učí. Také zdůrazňujeme transparentnost a otevřenost. Jak víte, švédské předsednictví zdůrazňuje transparentnost a otevřenost jak v zákonodárném procesu, tak v jiných ohledech. Pane předsedo, ještě jednou opakuji, jsem velmi rád, že jsem zde mezi vámi. Je to pro mě velká čest a těším se na všechny příspěvky. Děkuji panu Nilsnovi. Nyní pan De Brauer z komise. Děkuji, pane předsedo. Bylo zde již řečeno hodně z těch důležitých aspektů a jsou to věci, které platí stejnou měrou pro komisi, jakožto pro radu. Pro nás je velice důležité, že Evropský parlament eh, vypracovává stanovisko k tomuto programu a jsme velice s napětím očekáváme či příspěvek Evropského parlamentu k tomuto programu. Pan místo předseda eh, s vámi již vyjednal schůzku, respektive byl na té schůzce a vysvětlil, co komise míní tím svým stělením z července tohoto roku a co je jejím cílem. A myslím si, že se nám jistě podaří ehm, se shodnout na, to, to, na tom návrhu, který potom bude základem vaší práce. Nám jde tedy o realizaci hákského programu, ale nechceme zůstat pouze u toho. Chceme eh, vypracovat zcela jasnou vizi, vizi konkrétních výzev, kterým bude čelit Evropská unie během příštích pěti let. Samozřejmě, že zde bude o otázku státního občanství, o řešení bezpečnostních problémů a také o vy, eh, vybudování společného právního prostoru. Také nám jde o to, abychom se lépe dokázali vypořádat s migračními proudy. Samozřejmě nejdříve musíme vyčkat, vyčkat, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, ale pravděpodobně můžeme nyní počítat s tím, že to bude rychle, že k tomu dojde rychle a Lisabon bude jistě takovým faktorem, který to vše celé urychlí a politiku v této oblasti ještě prohloubí. Měli jsme smlouvu v Maastrickou, smlouvu v Am- Amsterdamu a již tam jsme viděli, jak do jaké míry tyto dvě smlouvy vedly k opravdu velice rychlému vývoji v této oblasti. A Lisabon nám to umožní ještě více probloubit, protože budeme mít rychlejší rozhodovací procesy, možnosti hlubší spolupráce a samozřejmě se bude mo- moci také lépe do celé věci zapojit Evropský soudní dvůr a Evropský parlament, což celé záležitosti jistě pouze prospěje. Ve středu našich úvah je samozřejmě jednotlivý občan, je to také název našeho sdělení. Současně musíme ovšem zohlednit reality, skutečnosti, se kterými, se kterými je konfrontována Evropská unie. Důležitá pro nás je pracovní metoda, Han to již, Hans to již podtrhnul a je to oblast, kterou se opravdu zajímáme. Jde o kvalitu legislativy, jde o spolupráci a také o zlepšení operační spolupráce pro všechny. To je tedy to, co nám leží na srdci a ten návrh toho usnesení, které je základem vaší práce, eh, myslím si, vypadá dobře a vypadá to, že Evropský parlament stílí naše zájmy. Děkuji, říká pan předseda. Teď otevřeme rozpravu. Od té doby, kdy jsem oznámil počet řečníků, se přihlásili ještě další dva, takže teď už ale seznam formálně uzavírám. Nejprve pan Busutil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zejména za to, že jste zorganizoval tuto schůzku, kde se scházíme my všichni z našich třech výborů spolu s kolegy z národních parlamentů. Je to opravdu důležitá iniciativa. Jménem EPP bych chtěl říci, že eh, chceme Evropu občanů a Evropu bezpečnější. A to zdůrazňuji, Protože z návrhu usnesení, které máme před sebou, důraz na bezpečnost se trošku rozmělnil. On je to návrh, který jsme dostal tepr- dostali teprve asi před hodinou, takže jsme neměli čas si to důkladně prostudovat, ale opravdu máme dojem, že Evropa občanů musí být také bezpečnější Evropou a to znamená, že bezpečnostní dimenze je tedy obrovsky důležitá. Jinak podporujeme stokholmský program, chceme realistický a konkrétní program jakousi konkrétní cestovní mapu eh, pro věci, které by byly dosažitelné v následujících pěti letech v té oblasti eh, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti ale připomínám, mělo by to být stále zaměřené na občany. Nejde jenom o to utvořit či vytvořit takovouto oblast, ale e, přinést e, výhody z této oblasti pro naše občany. A to se právě týká více svobody pro občany, více bezpečnosti pro občany. Potřebujeme k tomu Lisabonskou smlouvu, proto vítáme výsledky z Irska, zejména tedy v oblasti spravedlnosti a vnitra, Lisabonská smlouva poskytne více pravomocí tomuto parlamentu a také vytvoří významnou roli pro naše kolegy v národních parlamentech. Také ovšem potřebujeme příspěvek národních parlamentů a je tedy dobré, že Lisabonská smlouva teď poprvé zakotvuje eh, jejich roli takto konkrétně. Ovšem společně také musíme naplnit obsahem dva, dvě zásady, a to je solidarita a subsidiarita. Nejprve k solidaritě. E, k oblastem, jako je třeba přistěhovalectví nebo azyl. Tam jsme ještě vzdáleni tomu, abychom dosáhli skutečné solidarity mezi členskými státy Evropské unie, a to už vůbec nemluvím o třetích zemích. Musíme tedy dosáhnout skutečné solidarity, solidarity činů, nikoli pouze solidarity ve slovech. No a subsidiarita znamená, že na evropské úrovni se musíme angažovat ve chvíli, kdy k tomu máme kompetence, ale neměli bychom se angažovat, pokud to není v pravomoci celé Evropské unie a tudíž se to musí ponechat národní úrovni. Takže na závěr, pane předsedo, Máme před sebou obrovské výzvy, ale určitě je to i zajímavá oblast a já věřím, že všichni z nás se zapojí do této oblasti a budeme tedy schopni a ochotni eh, udělat, co je od nás potřeba, abychom dosáhli opravdovou oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Děkuji, pan Moraes. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pan Busutil udělal pár takových všeobecných připomínek, já je udělám také. Ten návrh, který, který jsme dostali v posledních hodinách, teď kolegové jistě čtou. Myslím si, že je vnímají jako vyvážený text. Stejně jako pan Busutil, já si myslím, že to je důležitý moment. Pan López Aguilar říkal, že podle eh, pravidla 51 je toto výjimečné zasedání, ale je to výjimečné i díky Lisabonské smlouvě, protože to, co budeme dělat teď za Lisabonu, to bude důležitější. Takže tahle ta cestovní mapa, o které hovořil pan eh, Busutil, je ještě důležitější. To znamená, každý odstavec musí mít jakousi kvalitu, kterou eh, budu, bude mít sobě zakotvenu. Například, když se podíváme na otázky solidarity v oblasti přistěhovalectví a podobně, tam je opravdu vyváženost. Snaží se tyto odstavce dosáhnout rovnováhy, ale jsou tam i klíčové body, které je potřeba pozměnit. Například hovoříme o tom, že se vyhneme zavádění nových nástrojů a systémů tam, kde už existují nějaké systémy a ochrana údajů podobně, ale budeme potřebovat nové nástroje pro azyl, protože prostě přichází nové kvalifikační texty. Takže jenom pro příklad, abych ilustroval, že tedy v tomto textu je řada věcí, které je potřeba ještě pozměnit. Já si ale myslím, že jinak je to text vyvážený, je to dobrá cestovní mapa, je tam zejména dobrá rovnováha mezi bezpečností, eh, svobodou jednotlivce eh, zejména těch, kteří se snaží přijít k nám na náš kontinent. Já si myslím, že opravdu musíme právě téhle rovnováze po Lisabonu věnovat velkou pozornost. Zabýváme se těmito odstavci a za naši skupinu eh, socialistů a demokratů předložíme pozměňovací návrhy. Jinak si myslím, že to je vyvážený text a eh, v, potom se tedy konkrétně podíváme na detaily ve zbytku října. Já opravdu doufám, že tahle ta cestovní mapa bude platit následujících pět let, že na to budeme hrdí. Děkuji. Pan Dav, také tři minuty. Pane předsedo, děkuji za organizování tohoto zasedání. Já si myslím, že to je poměrně zajímavý experiment ve spolupráci tří výborů, které všechny mají určitou svoji vlastní výborovou kulturu, řekněme, a také své vlastní zodpovědnosti. Já si už myslím, že to vlastně bude takový také experiment v naší statutární povinnosti přispět ke společnému programování mezi parlamentem, komisí a radou. Co se týče určování agendy EU, také si myslím, že to budeme vnímat jako přípravu na slyšení komisařů, kteří jsou zodpovědní za oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Toto slyšení by měla tedy proběhnout v prosinci. Pokud už tedy v té době budeme moci přistoupit ke jmenování komise. Teď pár slov k ústavní stránce toho návrhu usnesení. Já si myslím, že my tam musíme konkrétně výjmenovat význam postupu jakési eh, bezpečnostní brzdy. My v podstatě eh, nezastáváme nějaké brzdy v procesu integrace v této oblasti. Ovšem, pokud se to bude uplatňovat, tak eh, klíčová skupina se dostane ku předu a dosáhne systému posílené spolupráce. Je tedy velmi důležité, abychom se připravili, jak sami sebe, tak eh, i komise a rada, na to, aby se řešila, řešily komplexní otázky eh, pokroku takovéto Eh, jádrové skupiny, řekněme, států, které maj, smýšlí více federalisticky. Také bychom se měli zamyslet nad eh, otázkou zjednodušení tzv. opt-outů, jakýchsi výjimek, které v uvozovkách eh, požívá jak Spojené království, tak Irsko. Já si myslím, že naše diskuse vnitřní bezpečnosti a strategie boje proti terorismu by měla se přímněji napojit s ex, na externí bezpečnostní strategii EU. Já si myslím, že to je risk, který zatím v tom návrhu chybí. byl bych rád, kdybychom se hlouběji zabývali otázkou rozšíření eh, rozsahu mm, jurisdikce z Evropského soudního dvora v této oblasti, který v podstatě může mít jakýsi magický vliv na kvalitu politiky a samozřejmě také eh, pro dobro občanů, Možná by stálo za to také konkrétně výjmenovat povinnosti národních parlamentů v této oblasti. V tuto chvíli je to trošku příliš všeobecné a nekonkrétní. Já jsem zpravodajem pro volební reformu parlamentu a jako takový navrhnu další odstavec, v němž eh, podám takový přehled eh, těch reform, které předpokládáme v AFKu. A ačkoliv si velmi vážím předsednictví a jejich návrhů, nemyslím si, že bychom jenom tak se měli smířit s myšlenkou hodnocení pokroku, či růstu v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Já si myslím, že monitorování je zásadně důležité. Zejména v systému, kde někteří premiéři se považují za prima supra pares. Děkuji. Wallis. Paní Wallis, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení zpravodajové, já jsem zde zejména za petiční výbor, který běžně tedy má statut eh, toho, kdo předkládá stanovisko. I když samozřejmě jsem také členkou výboru Jury, takže někdy to možná trošku smích, smíším. Takže petiční výbor předložil pracovní dokument, který vychází z podkladů různých peticí za řadu let v této oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a svobody. Tam se prostě ukázalo v těch peticích na věci, které dlouhodobě nefungují nebo jsou tam určité problémy kde tedy eh, se právě poukazuje na potřebu monitorování a nedostatečnou implementaci. A my si v petičním výboru myslíme, že opravdu se tomu musíme věnovat, dát tomu čas a prostor. Jako ostatní řečníci já vítám eh, vyvažování v této oblasti já už v parlamentu působím 10 let a za tuto dobu tedy takhle vnímám, že je opravdu potřeba, aby konečně byl nějaký dokument, který eh, dává důraz na tuto oblast. Já si totiž myslím, že to je nutné i pro naše občany. A jistě ta oblast ještě si potřebuje větší prioritu, než jsme ji doposud dávali pokud se tady snažíme vytvořit jednoduchý, transparentní a pochopitelný systém spravedlnosti, tak se trošku musíme pobavit o problémech, které vytváří systémy těch výjimek, takzvaných optautů a podobně. Také když se zamyslím nad oblastí občanských práv, tak tam jsou také oblasti, které tedy spadají eh, do eh, soukromého práva mezinárodního. To jsou věci, kterých se rozhodovalo na Hákské konferenci. Já si myslím, že zase společně s, národnímu parlament, s národními parlamenty bychom měli tlačit za větší vliv této oblasti. Co se týče práv občanů, upozorňuji na jeden odstavec. Zas to zdůrazňuje petiční výbor. Jsou to práva dětí, ale dávat to do odstavce, eh, který mísí práva dětí s dalšími věcmi a podobně, eh, to si myslím, že není správné. Měli bychom to přeci jenom vyčlenit do nějakého oddělenějšího odstavce. Potom je tam v podstatě je ten odstavec se mí, mísí děti a třeba eh, rozpadání rodin a podobně, to všechno smícháno dohromady. Potom k právům občanství, tam dáváme práva národním parlamentům, ty mají také eh, demokratická práva. A já si myslím ale, že bychom také měli dát prostor občanům. To znamená, měli bychom se věnovat těm peticím, ale také bychom měli eh, začít hovořit o takzvané eh, Evropské občanské iniciativě. Měli bychom se připravit na její implementaci. Když se tedy podíváme na zkušenosti petičního výboru a potom na to, co se navrhuje v tomto eh, dokumentu o svobodě pohybu jednotlivců, to si myslím, že by se zase dalo vylepšit. Také si myslím, že můžeme udělat více, co se týče otázky eh, právního vzdělávání, soudního vzdělávání. Mm, členské státy se nezdají být příliš ochotné, aby eh, financovali vzdělávání pro oblast evropské justice a to by se mělo změnit. Děkuji. A nyní zástupce německého Bundestagu, jenom prosím připomínám, že všichni máte časový limit tří minut. Paní Dickmann. Ganz herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla velmi poděkovat za to, že zde mají možnost pohovořit i národní poslanci. Tím vlastně to jaksi předjímá Lisabonskou smlouvu a myslím si, že to je velice pěkné. Jsem také velice ráda, že referendum Irsko v rámci referenda souhlasilo s Lizabonem a doufám, že nyní dojde rychle k ratifikaci posledních um, lisabonských smluv posledních státek, kde ještě nejsou ratifikovány a doufám, že budeme mít opravdu dobrou spolupráci mezi Evrops- parlament, Evropským parlamentem a parlamenty národními. To by totiž zvýšilo akceptanci evropských rozhodnutí, tedy jejich přijímání na národní úrovni. Jakožto liberální politička z Německa, se budu zmiňovat pouze o té části sdělení, která se týká justice. Já zcela jasně vítám, že znovu zvolený předseda komise Barroso chce v budoucnosti eh, oblasti justice a spravedlnost eh, rozdělit a přidělit je dvěma různým komisařům. To je velice dobrá věc. Jsem ráda, že zde dochází k harmonizaci na evropské úrovni, ale přeji si, aby sub, princip subsidiarity a proporcionality opravdu byl tak dodržován, jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvně. Došlo Máme se celou řadu věcí, které již byly nějakým způsobem dohodnuty, ale nyní je třeba realizovat v jednotlivých členských státech. A proto prosím, aby toto bylo zohledněno a ne, abychom již se předem zabývali určitými tématy, které ještě realizovány nejsou, abychom se je snažili měnit, aniž by tedy došlo k nejdříve k jejich realizaci. Co se týče trestního práva, tak je velice do, dobré, že máme konečně závazné standardy, které se týkají práv obviněných. Bez nich není možné, abychom měli justiční spolupráci v trestních věcech to by stěžovalo další pokrok v oblasti harmonizace a princip vzájemného uznávání by nebyl možný bez takovýchto vzájemných, bez takovýchto minimálních standardů pro obviněné. Ten, toto téma máme již deset let v agentě Evropské unie a zatím nedošlo k pro kroku a proto doufám, že stokholmský program umožní závažné minimální standardy pro obviněné a že se to stane klíčovým tématem tohoto programu. Co se týče toho, jak sdělení komise se přizpůsobení v rámci hmotného trestního práva, tak zde si myslím, že Lisabon má jasná ustanovení, která by se neměly, neměla překračovat. Důležité je, že se shodneme na tom, že trestní právo vždy může být pouze něčím, co je, jako, co je ultima ratio. A měli bychom být velice opatrní, co se týče způsobu a výče, výše trestu, protože to je velice citlivá oblast, eh, která je v kompetenci členských států a měli bychom zde být velice, velice opatrní. Co se týče občanského práva, tak zde bychom měli mít zejména eh, pravidla pro eh, vykonávání práva a pro vzájemné uznávání. V tom memorandu jsem si přečetla, že se zde vyslovuje také pro evropské právo pro společnosti. Momentálně pro takovéto právo nemáme pravomoce, ani z Lisabonská smlouva je nezakotvuje a proto také rovněž prosím o velikou opatrnost v rámci zacházení s tímto tématem. Referenční rámec nám dává dobrou možnost tomu, abychom to právo sjednotili. To je velice důležité, protože toto právo je pro občany často velmi nesrozumitelné. A ve sdělení se o tom komise také změní, že je důležité, aby naši soudci a naši právníci se dále vzdělávali v této oblasti. Děkuji, říká pan předseda. Prosím, další řečník, tři minuty. Ja, <clears throat> ich mein Bestes. Děkuji, budu se o to snažit. Děkuji, pane předsedo, děkuji také společným zpravodajům, kteří se snažili v rámci své práce zapracovat i poznámky, které dostali z výboru. V rámci toho společného návrhu máme určitě dobré aspekty, například ten odkaz na program Stampere, či odkaz na to, že musíme zpět, zpět k duchu, který vlastně upřednostňuje práva občana. A dovolte mi poznámku eh, na úvod. Tato vyváženost, kterou o které hovořilo mnoho řečníků, vymozenost mezi základními právy a bezpečnostními zájmy, to je věc, kterou se musíme zabývat také zde v parlamentu, protože ne vše je možné um, řešit pomocí vymáženosti. Máme zde základní práva, která jsou absolutní a která vlastně omezují jakékoliv vyváženost. Ta vyváženost tam prostě končí v této oblasti. Je důležité soustředit se na občana, ale není správné, abychom eh, na občana pohlíželi pouze z hlediska eh, bezpečnosti. Musíme na něj také pohlížet z hlediska jeho vlastních práv. Ty musí mít stejně ve středu zájmu jako bezpečnost. Zde vyváženost není, protože dochází čím dál tím většímu množství preventivních opatření, a dostáváme se stále více, vzdalujeme se vlastně o takových těch jednotlivých rozhodnutí soudů v rámci bezpečnostní politiky, které by se týkaly jednoznačných podezření. Není důležité, abychom měli proporcionální realizaci jednotlivých opatření, ale důležité, aby ta opatření, ty zákony, které zde připravujeme, byly také sami o sobě takové odpoví, odpovídaly zásadě proporcionality a byly přiměřené a mám pocit, že tady tu přiměřenost, tu proporcionalitu nemáme mezi bezpečnosti a zájmy eh, například osobních, ochrany osobních údajů občana. Když tady máme například eh, to právo na soukromí, tak si myslím, že není dostatečně zohlednělo. By, bylo by možné udělat více v oblasti databází informačních systémů, které jsou stále více propojené a je důležité, abychom vedli zásadní debatu o tom, do jaké míry databáze, které byly založeny za určitým jasným účelem, zda je možné je potom propojovat v rámci dalších různých cílů. Německu máme z dobrého důvodu jasné rozdělení mezi tajnými službami, mezi informačními službami a policií. Měli bychom se snažit, abychom to tež měli na, i na evropské úrovni, abychom opravdu konkrétně e, diskutovali o tom, do jaké míry propojujeme tyto různé databáze. Je důležité, abychom eh, se zasadili o to, aby se bezpečnostní politika nevyvíjela směrem jakéhosi paušálního podezření vůči občanovi. Není to občan, který má prokazovat svou nevinu, ale je to stát, který má vždy prokazovat to, že jeho bezpečnostní opatření jsou podložená a jsou důležitá. A já zde nevidím žádné důkazy a žádná čísla, která by toto podkládaly. A dokovat to nebudeme mít k dispozici, tak nemůžeme podpořovat takováto opatření. Děkuji. jo, tři minuty, prosím. Velice stručně, pane předsedo, velice rychle. E, e, e, protože zde asi je to dost těžké, protože jako vždy z výboru Libe dostáváme dokumenty dost pozdě, na poslední chvíli když zde byly dány důvody. Já si myslím, že to je ale důležité, takovéto zasedání a i te, e, potom je velice vážné, když bez překladu ještě navíc dostaneme ten dokument pozdě. To nemá snad důvody žádné. Pár poznámek. Já lituji, že nevidím e, ve stockholmském dokumentu e, to, jedno velké téma, které by se zde mělo zdůraznit, když se hovoří o bezpečnosti, a to je terorismus, a to především terorismus eh, spojený s islámským fundamentalismem. Je eh, třeba mít eh, i právní řešení tohoto fenomenu, a protože je zde teroristická hrozba, i, eh, která existuje a navíc kvůli technologiím. Teď se ještě ta hrozba zvyšuje, protože jsou zde možnosti, že ty různé organizace teroristů by mohly infiltrovat systémy a proto je třeba tomuto věnovat větší pozornost. A potom ty vztahy mezi eh, zločineckými a teroristickými organizacemi a obchodníky s lidskými bytostmi. To je citlivé téma, ale téma, které je jakýmsi tabu. A to je třeba řešit velice odhodlaně ehm, a to přímo tedy přesně chirurgicky. Druhé velice významné téma je, i říkal to pan eh, předseda Berlinguer, je občanské soudnictví, to znamená ochrana občanských práv. A já bych Hm, řekl, i ochrana těch, kteří nemají peníze, aby si mohli zajistit přístup k soudu. To je důležité téma v Evropě. Já z toho hovořím i za moji zemi. To stojí moc peněz eh, obrátit se na občanský soud. A zde máme miliony občanů, spotřebitelů, uživatelů, hm, kteří nemohou eh, eh, a hm, tak to učinit a musí akceptovat dané řešení, nemají ekonomicky možnost si eh, zajistit eh, přístup k občanským soudům kvůli nákladům. A potom další významné téma s tím spojené. Evropská unie eh, hájí menšiny. Ano, ale když jde potom o realizaci, tak je problém třeba, aby někdo mohl hovořit svým vlastním jazykem před soudem, když je z nějaké jazykové menšiny. A mm, mm, mm, zde i vlastně se e, i e, jak si e, oklešťuje ta právní identita našich národů a takový evropský superstát nakonec bude znamenat to, že se zruší tato identita. A z tohoto pohledu a mm, i ještě dovolte, abych zmínil trestní justici. To je právo poškozených nebo obětí trestné činnosti, takže to tam také se eh, neříká. Mm, často se tam hovoří o právech obviněných, ale také se tam musí hovořit o právech poškozených. Děkuji, paní Flotr, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto iniciativu, společnou iniciativu, která umožňuje dnešní diskuzi o významném návrhu eh, komise eh, a to povede k eh, programu a k řadě legislativních návrhů. Mm, tento prostor svobody, bezpečnosti a práva, mně se zdá, že mm, má umožnit efektivní uplatňování základních práv pro všechny. A když říkám pro všechny, tak zde musím k tomu uvést, že to nejsou pouze občané. To tady již několikrát bylo řečeno občané ve smyslu Lisabonu, tedy občané Unie, členských států, ale to je velice restriktivní definice, protože my máme hovořit o osobách, které žijí na území EU. Já myslím, že na to si musíme dát pozor, na takovýto přístup který se týká například, a to je velice citlivé, máme zde jeden odstavec, který hovoří o asilových a migračních politikách. Mně se zdá, že mm, v tom dokumentu komise to je špatně pojednáno, protože na jedné straně se zde hovoří o přístupu v solidarity a na druhé straně, pokud jde o legální migraci, tak tam se to spojuje s otázkami trhu práce. A to je eh, velice špatný přístup, který eh, není nějak kompenzován v našem návrhu usnesení. Naopak, já bych řekla, a zde se mm, hovoří o solidaritě a tam dokonce se doplňují takové vágní pojmy, jako že musíme podporovat osoby v tísni. O to nejde. Každá lidská bytost, jenom z toho titulu, že je člověkem, tak musí mít práva, musí mít možnost uplatňovat svá práva, která my musíme garantovat. A já skutečně si přeji, aby tento přístup byl eh, více rozpracován v usnesení jako vlastně takový apel na komisi a na radu. To je podstatné podle mě. A tato část eh, je velice podceňována v usnesení, které nám zde předkládáte. Když se podívám například eh, na tu výzvu, na ten problém, který všichni známe, to znamená eh, mm, počet těch usnesení a rezolucí na toto téma, tak mm, mm, Eh, zde hm, myslím si, že i přes to velké kvantum, tak eh, neplníme eh, úkol, který máme, a to je, abychom měli legislativní politiky, které nejenom, že by byly slučitelné s mezinárodními standardy, ale které skutečně reálně, plnohodnotně, úplně ve své celistvosti Eh, budou souznit se základními právy, včetně práv osob, které nejsou takzvanými evropskými občany. Děkuji. Pan Armstrong. No word from Mr. Engstrom. Then Mrs. Bellier. Madame Bellier. No? No? Yeah.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 výboru pro právo justici eh, Polského sejmu. Kusí nad Děkuji za tuto iniciativu. Je dobře, že zde máme zástupce národních parlamentů a že zástupci národních parlamentů diskutují o tomto návrhu usnesení. Já jsem ospravedlněn hovořit o tomto tématu a to z toho důvodu, protože jsem dlouhodobu ministrem vnitra v Polsku. Bylo to v prvních eh, letech po vstupu Polska do Evropské unie. Chtěl bych eh, zdůraznit jednu věc. Hovoříme o programu Stamper, hovoříme o hákském programu. Ovšem je nutné, abychom řekli pravdu. Realizace těchto programů nebyla zcela dobrá, nebyla stoprocentní. Tyto programy byly realizovány pouze z malé části. Nyní chceme, aby stokholmský program opravdu posílil a vytvořil prostor svobody, bezpečnosti a práva. Bylo to tady již zmíněno, že, že je to obzvláště důležité zejména pro Polsko. Je nutné to také vidět v souvislosti s východní dimenzí. Evropská unie sousedí se státy, jako je například Bělorusko. Z Varšavy je to pouze 120 kilometrů k běloruské hranici a nesmíme zapomínat, že v Bělorusku máme diktaturu hranice šengenského prostoru a vízová povinnost pro Bělorusy vedla k tomu, že Bělorusové mají problémy se vstupem do Polska. Na to nesmíme zapomínat. A ještě jedna věc. Ochrana lidských práv u činností bezpečnostních služeb, tajných služeb. To je také důležité téma tajné služby v rámci svého boje proti korupci a terorismu používají tajných metod, a o tom se v tomto dokumentu nehovoří. Ovšem z naší zkušenosti dobře víme, že takovéto tajné metody mohou vést k porušování lidských práv. ani členské státy, možná eh, s výjimkou Spojeného království, ani Evropská unie na tomto poli nemůže dělat nic, nemůže zabránit těmto tajným metodám a nemůže je žádným způsobem ovlivnit. A není se obrátím na zástupce Evropské komise. Myslím si, že je nutné, abychom zavedli metodu, která by ukončila toto tajnůstkářství, tyto tajné tyto metody. Při nejmenším eh, je nutné to odtajnit po konci po skončení takovéto operace, abychom po skončení takovéto operace mohli jasně ověřit, jaké metody byly v rámci této operace použity. To by vedlo k tomu, aby důstojníci tatních služeb v budoucnu již lidská práva neporušovali. V rámci boje proti terorismu a korupce prostě dochází opakovaně k používání takovýchto tajných metod. A ještě jedna věc. Chci se zmínit o tématu unijního občanství. Z hlediska občanského práva. Měli bychom eh, sjednotit principy, na základě kterých dochází k rozhodnutím eh, v věci ve věcech občanskoprávních a na jejich základě dochází také k vzájemnému uznávání těchto rozhodnutí. Já doufám, že pokrok v této oblasti přinese Lisabonská smlouva. Již léta apelujeme na našeho polského prezidenta, aby tuto smlouvu ratifikoval. Já tedy doufám, že dojde k tomu, že smlouva stoupí v platnost. Až budeme mít unijní občanský Pak bude uznávání soudních rozhodnutí probíhat podle stejných sjednocených zásad. Děkuji. Děkuji. Tři minuty, pan Diaz de Veo. Děkuji, pane předsedo. Já chci zde eh, pozdravit pan, vás, pane předsedo, pana Kazínyho i pana Berlinguea a také jsem rád, že byl aplikován článek 51 jednacího řádu. A Hákský program eh, mm, byl, obsahoval celou řadu důležitých aspektů a eh, zde eh, měl před sebou hodně výzev. To tež platí pro stokholmský program a já dovolte, abych zmínil některé z nich. A především zde my musíme mít skutečně parlament, který eh, nejenom, že je konzultován, ale který skutečně má zákonodárné kompetence, nejenom kompetence při odsouhlasování rozpočtu. A zde je třeba překonat určité problémy. Některé byly zmíněny. Je třeba udělat velký pokrok v občanském právu, v občanském soudnictví a, jak řekl kolega Berlinger, i tom, o tom hovořila kolegyně z Bundestagu, je třeba i dělat hodně v trestní justici a chránit euro. Euro to je společná měna, ale je to i nástroj politické a ekonomické soudržnosti a je třeba pro toho chránit. A zde k tomu připravím pozměňovací návrhy. Počítačová kriminalita, další eh, eh, pro, problém, eh, který musíme řešit ve Stockholmu, terorismus. My moc nejsme efektivní v prevenci. Máme v roce 2007 to bylo 600 atentátů a Eh, eh, všechny tedy jsou od těch různých tedy eh, skupin etnických a posílit Europol a Eurojust pod kontrolou parlamentu především, aby byl. Zde souhlasím s předsedou Kazínem. I je třeba společně se podívat na otázky imigrace. Mít tedy společ, máme společnou definici, máme různá prohlášení, ale teď je třeba přijmout skutečnou reálnou eh, společnou migrační politiku. A efektivní odhodlaná společná politika proti nezákonné imigraci a tajné imigraci. Ano, máme 9 milionů těchto nezákonných migrantů na našem území a je třeba efektivně kontrolovat a chránit externí hranice Unie. To je v kompetenci členských států, ale eh, zde ty členské státy se musí zavázat, že tak budou činit a chránit a pomáhat jim v tom bude Frontex. Dále lepší mezinárodní ochrana, lepší asilový systém, který bude spravedlivěji a solidárněji rozdělen, potom lepší eh, lepší ochrana osobních údajů, ano, potom lepší ochrana základních práv. Máme více svobod, ano, čím více máme svobod, tak tím budeme i bezpečnější. Pane předsedo, vidím, že čas vypršel a já se zavazuji, že předložím do 22. konstruktivní pozměňovací návrhy a ještě jednou děkuji za vaši iniciativu. Děkuji, říká pan předseda. Paní Sargenty je zde? Hmm, paní Makovej. Uh, I would like to inform our colleagues. Děkuji, pane kolego. Ráda bych informovala kolegy o tom, že <clears throat> Evropská komise měla veřejné konzultace o této části stokholmského programu. Padlo tam asi 40 otázek. Jedna z nich byla. Myslíte si, že Evropská unie by měla všem eh, občanům poskytovat základní práva eh, garantovaná v trestním řízení? 80% řeklo 85% dotázaných řeklo ano. A my jsme se k tomu odkázali i v tom eh, návrhu usnesení, který se tady máte před sebou. Tím vlastně jsme chtěli ukázat, že to je pro občany velmi důležité. Další otázka. Měla by Evropská unie dělat více pro boj s korupcí? 88 12,1 respondentů bylo zase ano. To bylo v celém tom dotazníku nejvyšší procento. Já si ale, já ale nemám pocit, že by se to v tomhletom návrhu usnesení správně odráželo. A jak tedy víte, jsme tady proto, abychom nějakým způsobem reagovali na to, co dělá lidem starosti. A já vím, že tento parlament by rád vyslal signál občanům, že podporujeme transparentnost, integritu v členských státech, v evropských institucích i ve třetích zemích. A také, že podporujeme politiky boje proti korupci a podvodům, což je v podstatě tedy právní stát. To se pojí samozřejmě s našimi cíly chránit lidská práva a zajistit bezpečnost občanů. Já si tedy myslím, že bychom měli takovýto odkaz v tomto smyslu mít v tom návrhu usnesení a já v tom smyslu předložím pozměňovací návrh. Nyní pan Alvaro na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Program v rámci u tohoto dokumentu a také u Stockholm, štokholmského programu je tento. Je to dlouhodobý program a proto není konkrétní. Máme tam 38 stran, kde je obsaženo v podstatě všechno, co eh, myslím každý pokládá za důležité. Ovšem, co se týče toho konkrétního jednání, ty konkrétní kroky budeme muset vypracovat v rámci příštích let. Ale stačí jeden pohled a když se na to podíváme, samozřejmě jsou tam důležité body. Boj proti terorismu, je to tam možná více, než bychom chtěli. Ale Chtěl bych říci, že není pravda, že nám hrozí nějaká islamistická hrozba. Podle Europolu v roce 2008 ne- nedošlo k že ani jednomu jedinému isla- útoku s islamistickým pozadím. Máme 600 útoků, ale to je vše otázka separatistů. Takže možná bychom se mohli podívat na to spíš, jak budou členské státy členy čelit problému separatismu, ne islamistickému terorismu. Ten nás ohrožuje zvnějška, ale ne zevnitř. Důležité je toto. Ten program nemá žádné klíčové prvky žádná klíčová témata. Je těžké z toho, jak si vyextrahovat nějaké poselství, které bychom mohli eh, objasnit občanům. Jak chceme říci občanům, co chce stokholmský program vybudovat prostor svobody, bezpečnosti a práva? To už chtěl Tampere, to už chtěl Hákský program, například dokonce i eh, Soluň, které, které došlo ke schválení v roce 2004. Takže naším úkolem ve spojení s národními programy by bylo asi důležité, abychom si eh, jasně sformulovali, co chceme. Samozřejmě, že chceme svobodu, bezpečnost, právo, ale to nemůže být naším klíčovým poselstvím. A další věc, která chybí, o tom už hovořila komise, chybí eh, ten dohled a to vyhodnocení. To jsou dvě různé věci. Ten dohled, to je také si doprovodné opatření k té implementaci. Můžeme se, musíme se podívat na to, jak to je realizováno, jak to je implementováno implementováno a zde potřebujeme podsud národních, pomoc národních parlamentů. Nyní e, máme třeba opatření, které bylo schváleno v roce 2004 a teprve za pět let e, dostaly členské státy formulář a mají se k tomu vyjádřit. E, mají tedy analyzovat implementaci například v problematice ukládání dat předem dat, například, které se týkaly telefonických rozhovorů a dalších věcí. Takže to si myslím, že není rozumné. A nyní se dostávám k závěru. Já bych osobně uvítal, kdybychom si dnes zde a nejenom zde rozmysleli, jakým způsobem chceme vyvinout eh, mechanismy pro spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamenty. Měly by to mít mechanismy, které jdou nad to, co požaduje Lisabon. Ty, eh, těch osm týdnů, které máme pro kontrolu subsidiarity, nejsou realistické, když víme, jakým způsobem pracují národními parlamenty. To prostě po těch kolegích z národních parlamentů nemůžeme chtít, to je příliš krátká doba. Já si přeji, abychom vyvinuli lepší mechanismus, abychom se třeba eh, setkávali častěji, to by bylo určitě dobré. A další věc, problém u těchto programů je, ať již to je již Tampere či Hák, protože v Hákském programu nalezáme celou řadu z toho, co je zde. Ten problém je vlastně ta mezera, eh, ta mezi tím, co chceme a tou realitou. A je třeba tuto mezeru, eh, tuto propast nějakým způsobem uzavřít tři minuty, prosím. Kingdom, we've got, uh, Ve Spojeném království máme více než jeden distinktivní právní systém. Ale naše smluvní právo se vyvíjelo více než čtyři století. A to sice od případu k případu. Lidé v Británii a zejména tedy v Anglii a ve Walesu by se asi zhrozili, kdyby slyšeli eh, tyto návrhy pro kodifikované evropské smluvní právo. A potom také představa, že se tedy překonají všechny ty výjimky a opt-outy a že budeme mít jenom jedno trestní právo, to je také eh, trošku děsivé. Další věc, když vytvoříme takzvané orvelovské eh, trestní činy už v myšlení. To je přeci útok na demokratická práva. Děkuji. Děkuji, paní Mulvaj. Tři minuty. Děkuji. Já bych ráda navrhla takovou zásadní demokratickou debatu o přistěhovalecké politice. Tato migrační politika neodráží skutečné zkušenosti reálných lidí na obou stranách. Měli bychom poslouchat zkušenosti lidí, kteří jsou migrací nejvíce ovlivněni, jak tedy v přijímajících zemích, tak ve vysílajících zemích. To jsou většinou nejchudší eh, lidé, kteří jsou tedy v nejzranitelnější situaci, žijí v oblastech, kde je obrovská společ- kde je společenské napětí, eh, kde nepanuje tedy dostatečný pořádek a právo. A já si tedy myslím, že bychom měly poslouchat také ty vysílající země, to znamená takzvané rozvojové země, eh, různé skupiny, ať už to jsou ehm, komunitní skupiny, skupiny žen a podobně, kde by nám řekli, co oni si myslí o statu quo migrace, jestli jsou spokojeni vůbec s tím, že je globální hospodářská nespravedlnost nutí opouštět své země, svá společenství, své rodiny své kultury. v podstatě takový ten přístup k tomu statu quo je mm, jaksi nespravedlivý, protože my to vnímáme tak, že jsou dvě kategorie zemí. Ty bohaté a ty chudé. S tím, že ty chudé zahrnují také takzvané rozvojové země, já pocházím z Maďarska a dalo by se tedy říci, že v mé, eh, že my jsme také v situaci takových těch chudších příbuzných v Evropě. V podstatě teď tedy jsme například jakýmsi rukojmím IMF, jak jistě víte, měli jsme velkou eh, hospodářskou krizi a lidé chudých zemí, tedy připomínám, musí opouštět své nejbližší osoby, musí opustit svou kulturu, své zázemí, proto aby přežili. A já si myslím, že to je zásadně nespravedlivé měli bychom se tedy zabývat základy celého toho migračního problému a klást si otázku, jestli bychom neměli změnit globální hospodářské politiky IMF, Světové banky, ale také Evropské unie, eh, které způsobují veškerou tu nespravedlnost, která je eh, ukořené migrace. To znamená, neměli bychom se zasazovat na, za nějaké základní lidské právo lidí zůstat doma ve své kultuře, ve svém společenství. To znamená, měli bychom opustit toto smýšlení, které se zaměřuje hlavně na profit a měli bychom se zaměřit spíše na smýšlení, které eh, dává do centra člověka a, jakou, a spravedlnost. To znamená, měli bychom se vrátit zpátky k kořenům celé debaty o imigraci a měli bychom do toho prostě zapojit skutečné lidi. Děkuji. A poslední. Pos, po, poslední, pan Mendes de Vigo, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já využiju ještě jméno. Já jsem si chtěl vzít slovo mm, kvůli tomu, co řekl pan Alvaro, protože to se mi zdálo jako zajímavé, to, co řekl. Jenom k jedné věci. Mm. I já také jsem se zaobíral po dobrou úvahou. To je docela dobrý dokument, který máme, má, já nevím, 400 něco bodů, 40, pardon, a pár bodů. Ale Eh, zde a takovéto iniciativy je zásadní komunikace. A když se mě někdo zeptá, o čem je stokholmský program, tak mě nenapadne jedno moto nebo věta, abych vysvětlil nějakému člověkovi z ulice, který není expert, co to je. A tady to, o to se musíme snažit právě, eh, protože Eh, úspěch toho našeho plánu vnitřního trhu je to, že všichni věděli, co to je pohyb zboží, kapitálu, osob. To jsme dovedli hezky schrnout do jedné věty a to je to, co je eh, podstatné pro lidi. Pan Álvaro mě vyprovokoval k žádosti o slovo tímto. Měli bychom trochu jaksi potrápit svůj mozek a hlavu, si polámat a e, snažit se nalézt e, nějakou větu, dvě věty, přesně které vystihnou, co chceme a co je důležité na stokholmském programu pro občana. A také důležité je rozvíjet vztah s národními e, parlamenty. Samozřejmě to je systém, který se bude vyvíjet, protože musíme také nechat národní parlamenty, aby mohli dělat svoji práci. A je třeba vzít eh, to, co řekl pan Alvaro, vážně eh, zde i možná, až budeme reformovat eh, jednací řád, tak bychom mohli i zlepšit způsoby spolupráce mezi mm, parlamenty Evropského, mezi výbory Evropského parlamentu a národními parlamenty a jejich příslušnými výbory a já se o něco podobného pokusím. Děkuji, pane Mendes de Vigo. Já myslím, že tím jsme se dostali ke konci tohoto prvního bodu našeho programu. A možná nyní bychom si mohli vyslechnout reakce všech třech členů Evropského parlamentu, kteří spolupracovali na tomto návrhu usnesení. Eh, a poté bych rád eh, přednesl tedy teď, poté co jsem si vyslechl kolegy, tři myšlenky že je to hezká ukázka aplikace eh, článku 51. Není to naposledy. My máme určitý harmonogram, jak budeme spolupracovat eh, a budeme mm, se eh, scházet třeba 2. listopadu, kdy budeme hlasovat o tomto usnesení a poté, co prostudujeme pozměňovací návrhy, tak se opět sejdeme 16. a 17. listopadu a to se sejdeme s národními parlamenty a budeme nakonec hlasovat samozřejmě o tomto usnesení na plenárce konference ve Štrasburku a to 23. listopadu. Ale kromě toho, zde e, apeluji, abyste věnovali pozornost e, tomuto stokholmskému programu, protože je významný, protože e, je to i ve smyslu posilování pravomoci našeho parlamentu. A vlastně tím se více dají na vyšší úroveň práva a Eh, svobody občanů. A pan De Viga se ptal, jak eh, schrnout, vystihnout stokholmský program. Eh, a tady vlastně mm, z, toho, z této rozpravy již krystalizovala určitá věta, a to slova práva a občané. O to tady jde. Ten stokholmský program má obrovský potenciál právě teď, poněvadž mm, Eh, vlastně dává větší legitimitu evropskému projektu a eh, pro eh, občany, které zastupujeme. Takže jde o to práva občanů a větší bezpečnost občanů. My všichni jako tři zpravodajové, tak neustále jsme měli na paměti právě tuto rovnováhu, která je velice citlivá. Rovnováha mezi svobodou a bezpečností. Eh, tato rovnováha je citlivá a eh, těžko eh, nastavitelná. A za třetí, tato rovnováha bude i klást větší požadavky na náš parlament, jakmile nabíde účinnosti Lisabonská smlouva, protože Lisabonská smlouva znamená větší úsilí tohoto parlamentu, bude to znamenat větší nároky na, na nás a ne na jiné instituce více než na jiné instituce a bude to znamenat, že my se budeme muset snažit o poevropštění tohoto závazku e, směrem ke svobodám a bezpečnosti a právům e, i ve světle těch hrozeb, které existují, e, hrozby, které nejenom pochází z organizovaného zločinu a terorismu, ale také i z toho, že došlo mm, k tomu, že jsme trochu mm, pozapomněli na to, jak ta práva jsou důležitá a zapomněli jsme trochu na ně dbát. A proto je třeba eh, toto eh, prohlubovat a eh, snažit se to dostávat na vyšší laťku, vyšší úroveň a ne směrem dolů. A já jsem si jist, že i e, Luigi, i Carlo a já, my všichni jsme e, vzali do úvahy to, že budete předkládat pozměňovací návrhy a to do 22.10. 22. E, října. A budeme spolupracovat s politickými frakcemi, tak aby nakonec ty pozměňovací návrhy byly smysluplné. ještě dovolte, abych eh, vám sdělil, že ten text jsme eh, rozeslali, samozřejmě eh, měl různé verze. Ta první verze byla daleko rozsáhlejší a postupně díky těm našim schůzkám jsme zkrátili tento text. Postupně se zkracoval, zestručnil, takže mm, řada těch specifických odkazu na to, že musíme více spolupracovat se třetími zeměmi, pokud jde o eh, ty země původu přistěhovalců například eh, a eh, že protože často tedy to, ta země samotná, země původu, je důvodem, proč ty lidé odcházejí. A nebo jsme tam měli více odkazů na boj s terorismem, že je třeba především bojovat proti příčinám terorismu a je třeba i chránit více oběti poškozené. A, ale postupně jsme zkracovali ta ustanovení a takže e, se tam trochu přišlo o tu možnost e, to e, vysvětlit do všech detailů ale určitě prostřednictvím pozměňovacích návrhů napravíme tyto body. A nakonec zásadní uvaha je ta, že tato charakteristika, to znamená, eh, že eh, občané těžko chápají eh, ten, to propojení mezi normami prvního pilíře a normami třetího pilíře, tak tento rozpor již skončí. Jeho dny jsou sečteny i protože to skončí s účinností Lisabonu postupně. A nyní mm, všechna tato aky, rámcová rozhodnutí, eh, mm, ta, která mají velký potenciál, tak vlastně se stanou více legitimnějšími a více se do toho zapojí občané a my jim lépe budeme moci tak vysvětlovat a dokládat, že to, co zde děláme, že to má smysl pro jejich životy, že to znamená větší svobody a větší bezpečnost. A to nastane brzy. Více Evropy. A my posílíme tedy tu evropskou myšlenku a e, to je to, co dlužíme našim občanům. Nyní dám slovo Karlo Kazinimu a Luigimu Berlingerovi a poté skončíme. Nezapomeňme, že e, také e, máme ještě dvě interpelace, které byly rozdány a e, o tom také ještě musíme stručně pohovořit, pan Kazíny. Děkuji, pane předsedo. Já mám málo co dodat k tomu, co jste již řekl tak velice dobře a já jenom budu čekat na pozměňovací návrhy, abych je mohl integrovat, aby je vylepšili případně text. Já osobně jsem byl překvapen některými poznámkami. A mm, Mm, tento dialog skutečně byl velice bohatý. Mm, především to, jak jste zdůrazňovali občanské právo, ne tolik trestní právo. Ono, ono stejně v trestním právu asi by bylo těžké harmonizovat hmotné právo trestní, a, e, e, i když třeba některé aspekty procesního práva se harmonizují, jako třeba právo na obhajobu, ale u toho občanského práva zde máme hodně přeshraničních prvků a snad díky, snad díky i Lisabonu budeme moci eh, přistoupit k určité harmonizaci. Skutečně občanské právo, to je ta disciplína eh, práva, která eh, se dotýká občanů a tudíž asi je třeba usnadnit jim život a přístup k právům. Velice správně někteří zdůraznili to, že v centru našich snah je občan, ale především i to, co bylo nazváno lidská bytost. To se mi líbilo. Také i hodně souhlasím s, s tematikou bezpečnosti která eh, byla zde hodně propojována i otázkou imigrace. Samozřejmě znamená to bojovat proti organizovanému zločinu, především když dochází k vykořišťování uprchlíků, lidí, kteří utíkají před válkou, násilím, před hladomorem a eh, dostanou se potom do rukou organizovaného zločinu, takže to je potom i problém s tím, že musíme vehementně bojovat proti těmto zločineckým organizacím. Eh, tento text, který jsme eh, předložili, eh, nemohu komentovat do detailu. Samozřejmě on musí být také obecný, ale mm, ten program potom se bude rozvíjet každý rok a bude se precizovat. Bereme do úvahy vaše připomínky a vezmeme je tedy do úvahy a mm, zakomponujeme tam vše, co bylo řečeno. Děkuji, pane Kazíny, pan Berlinguer. Ano, jenom ještě k tomu, co řekl Karlo Kazíny, bych dodal, že Děkujeme za ty připomínky, které znamenají příspěvek a určitě bude dobré, když to bude ve formě pozměňovacích návrhů, protože řada věcí, které zde byly vyřčeny, osobně eh, mě přesvědčili v tom, že bychom je mohli zaintegrovat to zaintegrovat do textu, samozřejmě tak, aby zase příliš ten text se neprodloužil. 22.10. Eh, eh, v poledne to je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, připomínám. Pár poznámek. První se týká eh, toho, co někdo řekl, a to, že národní právní řády, že to je nedotknutelné, protože Evropa je Evropa národních států, to jsme slyšeli několikrát ale mm, tyto Evropy, v Evropě tyto národní systémy musí e, e, jak si nějak spolu komunikovat také, protože musí žít vedle sebe, protože občané cestují. E, ten příklad Spojeného království Eh, protože tam jsou systémy, eh, tři různé systémy, eh, tedy Anglie, Skotsko a Wales. Skotsko je pod vlivem kontinentálního práva a to jako ve Spojených státech, také v Louisianě mají jiný právní systém než ve zbytku Spojených států, takže také tam ale ty právní řády žijí vedle sebe. A mm, samozřejmě Nikdo nechce tedy eh, eh, přijmout nějaké normy, které spadnou jen tak z hůry. To bude proces, postupný proces, ale občané, kteří cestují, tak chtějí mít právní jistotu, že budou moci se domáhat svých práv i v jiném státě. I podniky chtějí mít jistotu, že se budou moci eh, domáhat práv a řešit spory, ať rozhodčím soudem či před normálním soudem i jinde a potřebují podnikat jinde, cestovat. A já si myslím tedy, že společné kroky postupně povedou ke zbližování systému. V Evropské unii radikální rozdíl mezi common law a civil law eh, eh, to je něco, co se zmírňuje, protože soudy vyvíjejí svoji soudní praxi, z toho vzniká tedy ta kazuistika, case law, a my tedy eh, v Evropě samozřejmě máme tu kontinentální tradici, ale eh, mm, ale nyní eh, vlastně eh, i ty normy nebo ta normotvorba eh, probíhá na straně soudu, nejenom tedy ze zákonu. Takže my máme kodexy, které trvají 200 let a nemění se to, jde těžko. Já samozřejmě jsem pro kodifikované právo a má sám ho velice dobře, že bych mohl hovořit dlouze. A za třetí, takový příklad, třeba smluvní právo samozřejmě každá země má svoje smluvní právo, ale 27 smluvních práv. Ale zde určitě bude nějaký společný referenční rámec. A musí zde být dána volba, eh, eh, aby ten subjekt si mohl eh, zvolit rozhodné právo aby eh, eh, podniky nebo soukromé osoby dohodnout na tom rozhodné, rozhodném právu. Takže to je asi ta cesta. A to tež platí třeba i pro eh, rozvorové právo nebo některé aspekty rodinného práva. Samozřejmě rodinného práva, samozřejmě zde panují velké kulturní rozdíly pořád ještě. A monitoring, vyhodnocování. Co to znamená? Dvě věci. Monitoring a assessment E, to znamená nejprve je to ten proces monitoringu, to je nezbytné průběžně, postupně a potom assessment, vyhodnocení, abychom viděli, jaké to nese výsledky. To zatím nemáme. A na základě toho vybudujeme jednu evropskou právní kulturu, to samozřejmě znamená velkou investici, hodně energie do toho musíme eh, vložit, musíme změnit způsob myšlení, protože to vede k výsledkům eh, a tím já míním eh, učení se, mm, vzdělávání, poznávání. A další věc, podle vlastní zkušenosti mohu říci, já jsem předsedal Evropské síti E, e, jsou soudcovských rad, to jsou ty nejvyšší soudcovské rady. A já jsem tedy e, se na to díval z pohledu soudce my máme tedy eh, mm, takovéto eh, sítě, eh, sítě tedy, nejvyš, tedy mm, předsedu nejvyšších soudů, předsedu ústavních soudů a podobně. A my jsme měli na starosti i vzdělávání soudců a státních zástupců. Takže i Evropa se utváří prostřednictvím té spolupráce mezi institucemi. A pokud se nám podaří právě navázat užší kontakty mezi těmito strukturami, to znamená mezi eh, lidmi z terénu i třeba v advokaci, tak tu institucionální iniciativu, která nestačí, eh, a politickou iniciativu, mm, která nestačí, tak ji mm, vlastně Ehm, budeme podporovat prostřednictvím těch sítí složených z odborníků z terénu. A zde je třeba, aby komise, rada tedy vyvinuli toto úsilí, protože je třeba i dělat takovou určitou propagaci směrem ze spoda. Now we're close to the end. Nyní se blížíme k závěru našeho společného zasedání tří výborů ještě na stále čeká formální přijetí lhůty 22. října pro předkládání pozměňovacího návrhu. Věřím, že s tím souhlasíte. Pak navrhuji dvě ústní otázky radě a komisi. Otázka radě. Ta tu máte všichni před sebou, to se týká eh, možného postupu pro přesunutí toho, tři, toho aký třetího pilíře do evropského práva v blízké budoucnosti. A otázka na komisi týkající se rozšířené spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Takže tyhle ty otázky teď kolují. Pan Dáv Ehm, já tady jsem dostal tedy jenom tu otázku na komisi. Měli byste tam mít i druhou kopii s otázkami na radu, či s otázkou na radu. Koluje, dostali jste ji. Tak já ji přečtu. Tato je otázka na radu. Jaké kroky předpokládá Rada v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti pro příštích pět let s tím, že ve chvíli, kdy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, Evropská unie bude ve většině případů jednat v běžném legislativním řízení. Druhá otázka, jakou, jaký postup hodlá přijmout pro aktualizaci a přizpůsobování AKI, tak aby se tedy přizpůsobilo nové institucionální situaci. Takže to jsou otázky pro radu, otázky pro komisi máte. Zase asi nemáte všichni, nebo máte? Tak já to také přečtu, abychom se si zajistili, že se všichni shodneme na tom znění otázek. Když komise překládá návrh aby se sladilo aký se smlouvou z Lisabonu, umožní se Evropskému parlamentu a Národnímu parlamentu účastnit se návrh, které byly revidovány eh, za tohoto řízení i věcně. Pokud nikdo nemá námitky, tak eh, tyhle ústní otázky zašleme oběma institucím. A já věřím, že tady už můžeme zakončit dnešní zasedání, ale věřím, že si ještě vyslechneme závěrečné slovo od švédského předsednictví. Jinak stokholmský program, ten si tedy ponechá jméno eh, hlavního města Švédska. Pan Nilsen, děkuji. Nebudu vás zdržovat už dlouho, já jsem si velmi pozorně vyslechl celou rozpravu a věřím, že budeme mít další kontakty v blízké budoucnosti. Jenom jedna věc, což je odpověď panu Medesu de Vigo. Co je stokholmský program? Nikdo jej neviděl. On totiž neexistuje, ale já doufám, že 10. prosince existovat bude ale já věřím, že švédské předsednictví, celá rada, členské státy, občanská společnost, všichni další, kteří se do toho zapojili, že tedy budeme moci 10. prosince říci, že bychom rádi vytvořili otevřenou a bezpečnou Evropu, která slouží občanům. Takže to má, tady máte aspoň jednu z těch dvou věd, po kterých jste volali. Děkuji, pane Nilsme. Nilsme, my určitě tedy sdílíme vaše naděje a věříme, že tedy do toho 10. prosince eh, tento program vznikne a pak na něj budeme pracovat dále. A teď eh, odročuji zasedání až do 12. listopadu.